Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Akademická šrodinka již téměř uplynula, takže jsem ráda, že vás mohu přivítat na odpoledním zasedání. Tentokrát jde o společné zasedání SEDE a AFKO a budeme spolupředsedat společně s paní předsedkyní Danutou Hübner, předsedkyní AFKA. A tématem tohoto bodu pořadu jednání jsou ústavně právní, právní a institucionální dopady eh, společné obrané a bezpečnostní politiky možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou. Je to druhé projednávání zprávy vypracované společně pány Michalem Gálerem a Estebanem Gonzalesem Poncem. Termín pro pozměňovací návrhy byl o něco posunut, pokud vím. Bylo to do 10. ledna ano, ten termín již dávno uplynul. Takže poslanci a poslankyně o tom budou informováni. A nyní bych chtěla dát slovo paní předsedkyni Danutě Hybner. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych vás chtěla také přivítat jménem výboru AFKO a Pochopila jsem, že termín pro pozornost návrhy vypršel, ale stojí také za to zmínit, že to je zpráva, která vyvolává velký zájem mezi poslanci Evropského parlamentu, takže jsme obdrželi přes 450 pozornostních návrhů a také došlo k rozsáhlé práci ze strany sekretariátu a poradců při vytváření kompromisních návrhů. A chápu, že to proběhne tento týden a je tu možnost, že kompromisy by měly být sdíleny se všemi ještě tento týden. Takže abych eh, nyní chtěla dát, dát slovo nejdříve Estebanu González Poncovi a potom Michalu Galerovi. Estebane. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych nejdříve poděkovat eh, stínovým zpravodajům a autorům pozměňovacích návrhů, které umožní obohatit eh, náš návrh a zvýšit politickou váhu, kterou chceme této zprávě s Michálem dát. Protože je to zpráva, která v evropském kontextu eh, stále narůstá. A jak řekla paní předsedkyně, výboru AFKO. 450 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, obdrželi jsme přeložené pozměňovací návrhy minulý týden a nyní se snažíme vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Máme již 35 takových kompromisů pokrývajících nejvýznamnější body zprávy. A ještě umocňují eh, případně upřesňují některé pozměňovací návrhy. Čekáme, že tím předáme kom, pozmě, kompromisy zítra a měli by nám je předat e, zpátky do 1. února, tedy prvního jednání se nimi zpravodaj. Chceme ujasnit společné financování, společné bezpečnostní a obrané politiky. To požadovali poslanci. Samozřejmě v rámci, které předpokládá smlouva a s tím, že evropská obrana by vyžadovala nové ekonomické zdroje, které by měly být v rozpočtu Unie. Chceme posílit ústřední úlohu Evropského parlamentu a rozšíření funkce dohledu, které náleží Evropskému parlamentu. Chceme také zlepšit transparentnost. Chceme zdůraznit ekonomickou efektivitu což eh, vlastně také předjímá vytvoření Evropské unie obrany. Chceme rozšířit mechanismus spolupráce s trvalou strukturou, prohloubit vztahy mezi EU a NATO eh, a říci, že třeba vyvážit strategické spojenectví, které by se mělo vyvíjet. Nemělo by být neměné. Pan Hamon Chauregi o tom hovoří ve svém pozměňovacím návrhu. Nová geopolitická situace, které čelíme spolu s hrozbou Donalda Trumpa, že odejme jaderný dešník nad Evropou, nás nutí reagovat. Chceme tedy revidovat mechanismus Atena, protože zatím je sotva operativní. Je to bod, který nebyl naplánován v naší zprávě původně, ale byl doplněn řadou kolegů. Chceme také více vysvětlit Bílou knihu o bezpečnosti a obraně Evropské unie. A chceme reagovat na požadavek kolegů, abychom upřesnili hrozby a rizika, kterým čelí Evropská unie. Abychom zjistili, co je třeba rozvíjet. Pozornost návrhy jdou ještě dále. A nechci mluvit příliš dlouho. Budu citovat některé aspekty, které byly obsaženy v pozměňovacích návrzích a zaslouží si širší debatu. Vytvoření Evropské spravodajské agentury. To navrhuje skupina ALDE. Je to pozitivní, ambiciozní myšlenka, která reaguje na realitu, protože Evropská unie potřebuje více koordinace a výměny informací a výměny i spravodajských informací. A je třeba zlepšit spolupráci mezi spravodajskými službami členských států. Vytvoření Evropské armády, to je pozměňovací návrh mé skupiny a některých dalších španělských europoslanců ze socialistické skupiny. To je jádrem naší zprávy, protože touto cestou by se Evropská unie měla ubírat, pokud bude moci. Michal Galer Eh, nabídl model, který by měl být na závěr zprávy. Jde o úvahu o tom, co zpráva nedocílí, ale o čem by se mělo jednat do budoucnosti. A bude možnost i vysvětlit, bude mít možnost vysvětlit své návrhy. Řada věcí by mohla být zmíněna, ale nejdůležitější je vás vyslechnout a věříme, že vyustíme na kompromisní návrhy. A není Michal. Ano, děkuji. Já bych rád připomněl některé body a doplnil to, co bylo řečeno. Je pravda, že politická situace se mění stále rychleji, že se odehrávají věci, které jsme v podstatě neočekávali i za Atlantickým oceánem jsme se dostali do situace, kdy nová administrativa nám dala najevo, že pokud jde eh, o financování našich snah, eh, budeme eh, se muset uskromnit. Ta dřívější administrativa to říkala poněkud přívětivěji, dneska to zaznívá jasněji, robustněji a Myslím si, že bychom na to měli reagovat dvojím způsobem. Máme tu cíl 2%, ale z hlediska institucionálního bychom také mohli něco zlepšit, a to tím, že budeme v těchto oblastech lépe spolupracovat a že využijeme možnosti stávající smlouvy. Předložili jsme v tomto smyslu návrhy, k těm bychom se měli vrátit. Já osobně se domnívám, že bychom se měli soustředit na to, co ta smlouva eh, dokáže, čeho můžeme díky této smlouvě dosáhnout, pokud bude zaručena politická vůle. Já z toho mám jednoznačný dojem během posledních dvou let nebo posledního roku ta politická vůle roste, je tu mnohem větší vůle něco společně učinit a objevuje se tedy ochota části této smlouvy aktivovat a e, vztáhnout to tedy, nebo zahrnout to do, našich, do naší společné činnosti. Pan Kolega González Pons hovořil o věci, která zazněla i včera na zasedání stínových zpravodajů. Jsou tu některé pozměňovací návrhy, které svým obsahem v podstatě jdou za možnosti Lisabonské smlouvy. To znamená, že jdou nad rámec eh, Lisabonské smlouvy a musíme je právě z formálních důvodů odmítnout, protože eh, nezapadají do rámce Lisabonské smlouvy, ale eh, na druhou stranu navrhuji, abychom to možná strukturálně tedy zahrnuli do posledního odstavce a tam tedy zahrnuli ty věci, o které jde. Ale Eh, ne v tom smyslu, že by to bylo potřeba dělat v rámci, v rámci Lisabonské smlouvy, ale spíše tak, že by to mělo být součástí nějaké budoucí diskuze, která půjde nad rámec Lisabonské smlouvy, která půjde ještě dál. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy, tak si musíme dávat pozor na to, o jakých okolnostech vlastně hovoříme, protože my tu například hovoříme o financování Na jedné straně je tu tady fáze míru, běžných okolností, to je jedna věc, a na druhé straně jsou nějaké operace, mise v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky a to je tedy situace jiná a my musíme vypracovat jednotlivé právní základy, na kterých provozujeme naši, čin, naši činnost a provádíme naše politiky. To znamená, že to bychom měli v našich diskuzích pak vyřešit. Pokud jde například o rozhodnutí, která padají na základě kvalifikované většiny, tak si musíme uvědomit, že není možné, abychom na základě kvalifikované většiny přidělovali členským státům nějaké finanční povinnosti, protože tím bychom vlastně zasáhli do jeho výsostných kompetencí. Ale tam, kde máme kvalifikovanou většinu, to je tedy e, oblast unijního rozpočtu. Tam, kde se jedná un, o unijní rozpočet, tam můžeme všechno to týkající se míro, mírového stavu schválit na základě kvalifikovaný, kvalifikované většiny. Je potřeba to tedy přesně oddělovat, tak aby to bylo jasné. My tedy na základě kvalifikované většiny nemůžeme zasahovat do národního rozpočtu, tak to v žádném případě nebude, ale pokud se bude jednat o evropský rozpočet, tak tam už tedy nebudeme potřebovat jednomyslnost. To jsem chtěl v této souvislosti jednoznačně říci. stálá strukturovaná spolupráce to je mechanismus, který vytváří předpoklady pro mise ve třetích zemí. Členské státy, pokud se chtějí účastnit PESCO, musí toto poskytnout právě, pokud se vydáváme na nějakou misi. To je bod, který se ovšem platé, PESCO neznamená, že ten materiál poskytuje evropská strana, ale že právě členské státy jsou vyzvány k tomu, aby odvedly svůj díl. Musím říct, že v některých pozměňovacích návrzích to nebylo úplně jasné. 1. února se bude konat další zasedání stínových zpravodajů. Vy pozítří obdržíte kompromisní pozměňovací návrhy, budete se na ně moci podívat a příští týden budeme mít opět možnost je probrat. Zároveň se domnívám, že se tedy nepochybně budeme pohybovat v rámci toho obvyklého koncenzu těch, kteří by si přáli posílenou politiku. A to se netýká pouze nás, ale také AFETu a pléna. Domnívám se, že ta zpráva přichází ve správnou dobu, protože právě nyní, v tuto chvíli, jsme vybízeni k tomu, abychom našli nové odpovědi, poskytli nové odpovědi, protože ty odpovědi staré, dosavadní, už nejsou dostačující. A to ani ta, eh, z hlediska bezpečnostního, ani z hlediska našich vztahů eh, se spojenci. Děkuji. Nyní je ten postup poměrně komplikovaný slovo dostanou stínoví zpravodajové. Spravodaj, spravodajem sede je uh, eh, Ana Gomeš uh, za SRS sede. Eh, Děkuji. Děkuji kolegům Este, Michalu Galerovi, Esteban González Sponsovi za jejich práci a těšíme se na kompromisní návrhy a na formace, které nám nabídnou. Opravdu si myslím, že jde o relevantní zprávu v této chvíli. A bylo to také zdůrazněno v době, kdy veškerá, veškeré předpoklady o bezpečnosti členských států jsou spochybněny zatím jen prohlášeními prezidenta Trumpa. Tudíž je to klíčová otázka, aby to členské státy mysleli vážně se SZBP a aby přestali zanedbávat tento zásadní nástroj, který mají a který byl často zanedbáván a předmětem různých eh, eh, hloupých tahanic. Myslím si, že zpráva parlamentu je velmi důležitá v této chvíli, abychom se soustředili, zejména v radě, na tuto otázku. A souhlasím, že významným úkolem je skutečně definovat rozsah této zprávy. A dokážu si představit, že by bylo kontraproduktivní, kdybychom pouze opakovali to, co už jsme řekli ve zprávách pana Broka a Pasku. A nejde o to vlastně se zařadit za to, co je v Lisabonské smlouvě, ale využívat efektivně a řádně to, co máme v rámci společné zahraniční a obrané politiky. A Michal Galer a pan Esteban Pons to zdůraznili. Oblast, kde musím říci, mám velké pochybnosti, Zda je vhodné o tom eh, hovořit, je nová armáda EU. Byla jsem členkou tohoto výboru od jeho založení v roce 2004 a když se mluvilo o evropské armádě, tak to nebylo nikdy s cílem posílit Evropskou unii obrany. Ale právě opačně, ti, kteří nechtěli posílit, byla ta Eh, byl to argument těch, kteří nechtěli, aby byla Evropa silnější v oblasti obrany. A proto mám pochybnosti, že bude užitečné tento koncept eh, sem zařazovat. Otázka je, zda by to měl být dlouhodobý cíl, ale já si nepřeji armádu EU, já si přeji integrované ozbrojené síly Evropské unie, pokud jich bude potřeba ale určitě ne samotnou armádu, je to mnohem širší. Jde o nástroj, který potřebujeme pro obranu a bezpečnost 21. století, včetně kybernetické oblasti. Pro mě je to relevantnější řešit otázku sídla, trvalé sídlo, společné obrané a bezpečnostní politiky, vztahy s NATO, a není možné nadále setrvávat pod deštníkem eh, Spojených států ve světle veškerých prohlášení, která již zazněla. A to byl i dojem řady z nás eh, během minulých let, kdy se hovořilo o investicích do obrany, investice do strategické autonomie Evropské unie a posílit úlohu Evropské obrané agentury v oblasti veřejných zakázek, při zajišťování interoperability v oblasti výzkumu a vývoje do průmyslu. A to je úloha našeho parlamentu spolu s národními parlamenty. A demokratická kontrola může být vykonávána pouze tímto parlamentem na evropské úrovni. Na úrovni například Evropské agentury, jako je EDA nebo Evropské komise, a SVČ a záleží na, na tom, které oddělení se bude podílet na tom rozhodování. A já skutečně chci vést tu snahu eh, o posílení naší demokratické kontroly. A to samozřejmě má co dočinit také s rozpočtem, s finančními prostředky a jde o rozpočet Evropské unie. A tady bychom měli říci jasně, ano, potřebujeme jej posílit. Potřebujeme posílit rozpočet na obranu v členských státech, ale musí to být výsledek dalších prostředků pro rozpočet EU. A potom samozřejmě bychom měli zajistit řádnou demokratickou kontrolu toho, jak ty prostředky budou využity. A jsem si jistá, že to bude skutečně mnohem přínosnější pro občany pokud budeme vykonávat kontrolu a pokud ty prostředky budou naloženy na evropské úrovni s naší kontrolou, spíše než současná situace, kde členské státy vyplýtvají velké objemy peněz daňových poplatníků na zbytečné vybavení, na zdvojení a na druhé straně mezer, mezery, které přetrvávají. A potřebujeme společnou snahu protože nejde jenom o vlastnictví určitého vybavení, ale je třeba také mít muže a ženy, kteří budou vycvičeni, aby to používali, aby spolupracovali, aby postupovali celoevropsky. Takže nová definice rozšíření mechanismu Aténa, který umožňuje společné operace v rámci společné bezpečnostní obrané politiky, které by měly být zahrnuty. A těším se na spolupráci se zpravodaji na textu kompromisních návrhů. Děkuji, ano. Hledám Enrique Guerrero Salmona z Avka, ale není tu, aby hovořil za socialisty. Takže Kazimíř Ujazdovský za EKR v Avku. Eh, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, já už jsem vyjádřil svůj názor ve Štrasburku. A myslím, že snahy v oblasti obrany Evropské unie by měly zpravidla doplňovat aktivity členských států a neměly by kolidovat s našimi povinnostmi v rámci aliance. To je základní představa, kterou bych chtěl zde doporučit a v zájmu Evropy i globální bezpečnosti je vytvořit novou spolupráci a dobrou spolupráci mezi aliancí a vojenskými snahami na úrovni Evropské unie. A někde bych eh, nesouhlasil logiku střetu či soutěžení. To je myšlenka, která je eh, vlastně základem pozměňovacího návrhu, který jsem předal zpravodajům. Také jsem zdůraznil, že třeba bychom byli realističtí, když hovoříme o rozpočtových povinnostech členských států. A to by mělo být naše východisko, protože pouze malý podíl evropských zemí plní 2% HDP na výdaje, které na to požaduje. Takže tady bychom být realističtější a teď bychom měli zahajovat naši práci. Členské státy, evropské státy by měly navýšit své výdaje na obranu až na úroveň, která by umožňovala hovořit vážně o převzetí větší odpovědnosti ze strany Evropy. A také nyní tedy očekávám kompromisní pozměňovací návrhy a chci pracovat dále. Děkuji za Jožo Radoš za SEDE, za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou chci poděkovat a poblahopřát kolegům Galerovi a González Poncovi za obohacující spolupráci a za kvalitní zprávu. význam témat, o které nám jde, důkazem tady je síla integrace některých skupin členských států, které bohužel někdy mají zbytečné výdaje ve výši desítek, snad stovek miliard euro. Proto potřebují více integrace. Chci vás upozornit na některé pozměňovací návrhy, které navrhuje ALDE nebo někteří kolegové ze skupiny ALDE. A jak víte, zatím my jsme nesplnili všechny požadavky, pokud jde o normalizaci ozbrojených sil, jakož i dodržování tržních pravidel, pokud jde o vojenské vybavení a výstroj. Takže bychom měli udělat pokroky a respektovat, čeho bylo dosáženo v evropských předpisech. Měli bychom to mít za povinnost. Také máme pozornost návrh týkající se financování. Tady by měl vzniknout zvláštní fond, který by financoval vojenské a civilní operace Evropské unie. A také by bylo třeba revidovat mechanismus Atena, aby financování vojenských misí bylo spravedlivější a vyrovnanější než je dnes. Vzhledem k okolnostem současnosti, to je významná rána transatlantickým vztahům po zvolení nového prezidenta v USA. A každopádně si myslím, že bychom měli revidovat článek 42 smlouvy o Evropské unii o ozbrojených silách. Existují konkrétní návrhy, které bychom mohli považovat za radikální. Mimo jiné snížení či vytvoření spravodajské eh, služby Evropy nebo společník ozbrojených sil. Tam to není řečeno zcela naplno, zda se předpokládá reálná společná obrana. Já samozřejmě nebudu zabíhat do podrobností, ale bylo by potřeba jasně definovat obsah všech pojmů, které jsou ve zprávě, jakož i v, ve smlouvě Evropské unii. Ale každopádně děkuji panu Galerovi a panu Estebanu Poncovi a přeji si, aby přes některé postoje, které mohou být kvalifikované jako radikální, tak jsou schopni nalézat eh, výrazný postoj v jednáních s radou, aby se ta věc posunula. Děkuji. Nyní bych si chtěla ověřit, protože Charles Gerens tu není. Nebadí domluvit za ně. Kostas Chrysogonos za GUE, Pascal Durand za Zelené, nebo někdo za něj, a Fabio Massimo Castaldo EFDD taky ne. Takže dávám vám slovo. A máme tu ještě stínového ze SEDE, paní Sabine Lösing. Ja, vielen Ano, děkuji. Já už jsem k tomuto tématu pronesla některé zásadní komentáře na dřívějších zasedáních a nechci se k tomu v detailu vracet, pouze vyberu eh, některé zásadní. V prosinci jsem jasně řekla, že naše rostoucí kritika eh, postupující militarizace EU se týká mimo jiné i provádění té neustále strukturované spolupráce, stále strukturované spolupráce. Vy jste ve své zprávě jasně ukázali, jak to vypadá, nás to velmi znepokojuje. Znepokojuje nás to především, pokud jde o demokratickou kontrolu a také pokud jde o budoucí způsob rozhodování, pokud jde o použití nebo nasazení EU. Cílem je to, že určité aspekty bezpečnostní a vojenské politiky EU jsou na základě PESCO osvobozeny od povinnosti koncenzu, Pane Gálere, vy jste hovořil o tom, že tady jsou možnosti jít na drámec Lisabonské smlouvy. E, naznačil jste, že to by byl směr, kterým bychom se měli vydat. A e, mně to připadá upřímně řečeno velmi zvláštní. Někdy jsou ty způsoby řešení, která jsou předkládána velmi e, kreativní. Vypadá to tak, že co nejde, to se nějak udělá, aby to šlo. To znamená, že já jsem velmi překvapená tím způsobem řešení, který se tu předkládá. E, například to, co jste říkal, v normálním stavu platí jeden způsob a já si myslím, že normální stav je zkrátka normální stav, to je stav, který je a to je to, co platí. A potom tam byla ta vsuvka o tom, že je možno jít ještě dál v případě, že bude nějaký jiný stav. Já doufám, že takovýto jiný stav vůbec nenastane, na tom se pravděpodobně dokážeme shodnout, ale myslím si, že bychom měli vždy zůstat u těch principů, těch zásad, které jsou stanoveny e, ve smlouvě, o které se opíráme jako o smluvní základ. Já e, vím, že je trošku historický paradox, že najednou jsem tady v roli někoho, kdo se Lisabonské smlouvy zastává. Pokud jde o EDA, tak je to e, skutečně tak, že o tom eh, cíli 2% eh, rozpočtu na eh, obranu hovořil již zelený kolega, kolega se z frakce zelených. Otázka tedy zní, kde ty peníze vezmeme. To všechno je předmětem diskuzí, které musíme vést. Já vycházím z toho, že v rámci kompromisních pozměňovacích návrhů nalezneme jen malou možnost se s eh, výpověďmi identifikovat a proto tedy eh, vycházím z toho, že my jako frakce tady budeme muset na tady report. Eh, jsou tu tedy další dva kolegové, kteří se, nebo tři kolegové, kteří se přihlásili o slovo. Eh, ale zároveň bychom měli eh, dbát na čas, takže nejprve pan Fronculica. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být co nejstručnější. Blahopřeji oběma zpravodajům. Je to velmi důležitá záležitost a myslím si, že v nejbližší budoucnosti bychom se jí měli dále věnovat. Dámy a pánové, eh, současný pořádek se nově utváří. Eh, v tuto chvíli to vypadá, že tu máme možná nějaký globální nepořádek, neuspořádání, ale já si myslím, že se to bude posunovat k, nové, k novému uspořádání a v, my v rámci toho nového uspořádání musíme eh, prosazovat zájmy eh, západních zemí. Musíme si uvědomit, že, členské, eh, že je tu 27 členských států EU a tato složka tedy bude hrát velmi důležitou roli při obraně našich zájmů v budoucnosti. Eh, my tedy musíme všemi prostředky prosazovat naše zájmy. Já naprosto souhlasím se závěry zpravodajů, pokud jde o budoucí spolupráci mezi EU a NATO, ale zároveň se domnívám, že musíme trvat na tom, že jako Evropská unie musíme i nadále nadále eh, trvat na tom, že eh, budeme tedy využívat eh, kapacit to, tak jako doposud. Ty, to, to sídlo to které bylo tedy použito v NATO a v Makedonii a v Bosně v Hercegovině, to tedy všechno musí být i nadále naším cílem. Nemůžeme plítvat penězi našich daňových poplatníků na to, že budeme vytvářet nová sídla. My musíme využívat stávající sídla eh, tam, kde pracují evropští úředníci. Eh, je tu dohoda na to EU, kterou musíme dodržovat. Ano, dámy a pánové, musíme i nadále hovořit o společné eh, bezpečnostní obrané politice. Eh, je to společná obraná politika, ale nikdy tady nehovoříme o společné obraně Evropské unie. Eh, nehovoříme o tom, že by to tedy byl pilíř na to. Já si myslím, že takto to musíme pojmout vysoká představitelka, pan místopředseda a další důležití představitelé Unie hovoří o tom, že Evropská unie musí posílit svoje vojenské kapacity. Dámy a pánové, pokud chceme být super velmoc, tak jak to říká paní Mogherini, tak musíme mít tyto kapacity, protože bez nich, bez takovýchto možností, eh, zkrátka se neprosadíme. A já se ptám, kolik takových kapacit máte. Pokud je nemáte, tak je to celé pouze, eh, jsou to prázdná slova na papíře. To tedy znamená, že jako pilíř na to musíme eh, do budoucna vytvořit společnou evropskou obranu. Děkuji. A nyní tady David Campbell. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom stručně, já jsem přesvědčený, že teď přišla hodina pravdy, a e, prezident Trump e, jak si do toho tímto způsobem zasáhla, já si myslím, že tam ta volba je jasná, jestli to bude NATO nebo Evropská armáda. Trump teprve před asi třemi nebo kolika hodinami řekl, že prostě musí um, všichni platit 2% e, HDP do rozpočtu, jinak e, rozpočtu na obranu a to splňuje pouze Spojené království, takže to je těžká volba. Ehm, my si musíme prostě vybrat. Buď eh, skončíme s projektem Evropské armády a všichni tedy budeme platit na obranu ta 2%, přestaneme ehm, dublovat eh, struktury eh, NATO a vytvářet superstát a Eh, nebo prostě eh, stejně budeme muset na to opustit. Takže já jsem přesvědčený, že na to se prosadilo, osvědčilo eh, a je velice úspěšné. Za druhé, tedy to vytváření superstátu má nafta armádu nemá, má EFTA armádu nemá, a Mercosur taky ne, takže ono to o tom to je. To znamená, e, že toto vlastně dokazuje, že se tady pokoušíme o nějaký e, superstát. Takže já si myslím, že tato zpráva je opravdu zásadní. Osobně jsem proti prosazování společné armády evropských špionů a e, masivního nárůstu evropského rozpočtu. A to si myslím, že je velice důležité a musíme si všichni sáhnout do svědomí. Děkuji. E, Georgius Pitideus má slovo. Děkuji. Já budu velmi stručný. Nechci zdržovat. Uh, Obrana a bezpečnost jsou významná kritéria pro přežití našich zemí v Unii. A je to, ta pozice naše je taková nečitelná, Není z toho patrné, co chceme. Říkáme, že chceme zvýšit eh, kapacity Evropské unie, ale ne říkáme, k čemu budou sloužit. Jaká je ta míra ambicí? Teď máme na to, které představuje určitou obranou eh, záruku pro Evropu. A mm, pak eh, jsou cíly, mm, které přispívají, zapojují do evropských vojenských operací a je tu určitá rovnováha. A e, pak, jakmile toto odřeseme a tak když hovoříme o obranných kapacitách, členské země by si měly hlavně říci, kdo je nepřítel. Musíme si položit otázku, kdo je nepřítel, jaké má zbroje, jaká jsou rizika a a podle toho se můžeme rozhodovat. My teď hovoříme o dvou procentech, ale k čemu ta dvě procenta použít? Kolik eh, zbraní máme koupit, kolik mužstva potřebujeme a kdo bude rozhodovat o tom, kde ta eh, vojenská aktiva budeme rozmisťovat. Protože ty zdroje se budou používat na nějaký konkrétní účel. A jestliže členské státy mají jaksi eh, činit nějaké oběti, tak eh, musí být jasné, jaká mají být namířené. Země jako Řecko nebo Kypr eh, mají jasnou představu a i v rámci úsporných opatření Eh, nemohli snižovat výdaje na eh, obranu, ale je těžké hm, jak si bojovat s nepřítelem, který zatím ještě nebyl identifikovaný. Takže hm, musíme vědět, jak, jaké konkrétní hrozbě chceme čelit a pak samozřejmě můžeme snadno rozhodovat. Děkuji. Eh, další řečník. Děkuji, já se omlouvám, že jsem dorazila trochu pozdě a chtěla bych velice podpeřit kolegy eh, z Spojeného království. Přesně a stručně jste vyjádřil to hlavní. I já jsem se účastnila eh, kampaně na referendum, jsem euroskeptička ale jsou dvě věci, které bych chtěla, aby tady zazněly. Za prvé ta mm, rovnováha mezi rozpočtem a zdroje. Jedna z těch věcí, která zazněla během kampaně před referendem, byl nedostatek příspěvků Eh, v souladu s tedy podle eh, eh, závazků NATO ze strany celé řady členů. Čili pokud nejste schopni jak si plnit své závazky vůči NATO, tak kde chcete vzít peníze na evropské kapacity? a jestliže budete žádat víc peněz, tak kde se vezmou. A co se týče Brexitu, ať chceme nebo ne, tak Spojené království prostě odejde a je to druhá nebo třetí největší přispěvatelka do eh, obraných rozpočtů a tyto všechny plány a koncepce eh, v evropské obrany to budou muset vzít v potaz a je otázka, kde na to vezmete prostředky. Děkuji za to, že jste mě vyslechli. Elmar Brock. Ich bin immer gerührt. Mně se vždycky velmi dotkne to, jak odpůrci EU z Velké Británie mají o Evropu takový strach. Dělají si velké starosti o financování, ale to už není jejich problém. na jaře roku 2019 už nebudou součástí uh, této akce. Mně je to velmi líto, já bych byl raději, kdyby tu zůstali, ale je to zkrátka tak. A to je také odpověď na předcházející otázku, kdo je naším nepřítelem. Ve smlouvě z Lisabonu je napsáno, že funguje solidarita mezi členskými státy a to i pokud jde o obranu, pro případ obrany. To je tam takto napsáno a nepřímo se tím myslím, že v Evropské unii trvale nemohou existovat země, které by z hlediska bezpečnosti měly menší kvalitu než země jiné. A tady se dívám směrem k Polsku a k dalším zemím. Evropská unie se bude rozvíjet pouze tehdy, pokud každý z nás bude mít pocit, že je tady předmětem té solidarity a že se ho ostatní zastanou. Já si myslím, že je to tady klíčová otázka pro sebechápání, které potřebují naši občané. Kdo je náš nepřítel na východě, to pravděpodobně nemusím vysvětlovat, protože tady došlo k porušení mezinárodního práva eh, u nečlenské země EU, to je jasné, ale jednu věc musíme mít na paměti a to je financování, proto podporuji tuto zprávu, kterou předložili kolegové. A sice jde o to, že my tady vynakládáme velké množství peněz Předpokládám, že to tady tady pan Gáler jasně vylíčil. Evropská unie vynakládá velké množství peněz na obranu. 200 miliard euro. To je dvo, dvojnásobek toho, co vynakládá Rusko. A máme uh, máme tady tady vojáky. 5 milionů, to je tedy více než v Americe, ve Spojených státech amerických. Ale není tu spolupráce eh, při nákupu a tak dále. To znamená, že nakládáme tedy z penězi daňových platníků eh, řádně a dostáváme pouze zlomky eh, z toho, co zaplatíme, pokud jde o bezpečnost. Potřebujeme tedy zavést pooling and sharing, potřebujeme využívat synergických efektů. Pokud se nám to podaří, tak za vynaložení stejného množství prostředků nabídneme našim občanům mnohem víc. A já si myslím, že to je ta nejdůležitější věc. Pokud například nastane situace, že budeme tedy spolupráce mezi Německem, Polskem a Dánskem v, v, ve Štětíně nebo další uh, skupiny a e, nebudeme mít tady společné sídlo, tak abychom mohli dělat společné plánování, tak to všechno budou pouze bilaterální záležitosti, e, kterými tady budeme e, mrhat peníze. Nebudou tady dostatečné možnosti koordinace a dejme tomu, že v určitém případě nebudeme moci německo-francouzskou brigádu na, nasadit a budeme ji potřebovat jinde. Já si myslím, že pokud tedy Eh, zvládneme tyto věci koordinovat na operační úrovni, operativní úrovni, já nevím, co by na tom bylo špatně a co by to, o co by to stálo víc, protože si myslím, že eh, za vynaložení stejného množství prostředků bychom poskytli mnohem víc. Uh, Eh, pan americký prezident řekl, že na to se přežilo. Naštěstí minister zahraničí a ministr obrany eh, USA řekli něco jiného. Já si myslím, že eh, to bychom měli vzít v potaz. Není to oslabení na to, je to posílení na to. My tady máme tedy náklady v EU, které činí 80 provozní náklady. ale musíme si přiznat, že tyto peníze nám nepřinášejí žádnou praktickou hodnotu. A pokud to zorganizujeme rozumným způsobem, tak eh, nemusí jít nutně o to, že bychom na to vynakládali více peněz. Eh, myslím si, že by to nemuselo znamenat žádný dramatický nárost národních rozpočtů, národních příspěvků. Eh, myslím si, že by to mohly být i 2%, pokud to tak zhruba odhaduji. Ale musíme zkrátka lépe využít synergických efektů tak abychom jako Evropané měli do budoucna větší šanci. A proto tedy doufám, že to ve výborech Afeta a AFKO bude uh, schváleno. A jsou tu ještě další věci, o kterých musíme hovořit. Domnívám se, že tady neexistuje žádný základní uh, rozpor s tím, co se uh, nachází ve zprávě Brok nebo ve Eh, v dalších zprávách. V podstatě je to koherentní postup tohoto parlamentu a myslím si, že díky nim tady můžeme posunout před posun, postupy eh, směrem postupy v EU směrem k tomu, co tedy schválila Evropská rada. Jde o to, abychom to začali prosazovat. Právě implementace, prosazování, to je eh, ta nejdůležitější věc. Nejde pouze o to, aby šéfové států a vlád tady pronášeli krátká, eh, krásná slova, ale abychom to také uváděli do praxe. Abychom eh, to tedy uvedli do praxe. Děkuji. Thank you. Děkuji. Domnívám se, že jsme se tady setkali s celou řadou e, rozmanitých pohledů na toto téma. Anna Gomeš, prosím. Já se omlouvám, jenom bych chtěla zareagovat e, na paní James, která zmínila několik věcí, které jsem mimo jiné taky říkala, ale říká, že, jako, že eh, děláme, že ničíme na to. Kdo ničí na to? Je to prezident Trump, který velmi podporoval Brexit. A hodně a nejvíc se staral o peníze, které členské státy nedali dohromady na evropskou obranu a země, která tomu nejvíc bránila, eh, která nejvíc bránila konsolidaci Evropy v obraně, byla právě Británie, která neumožnila Evropské obrané agentuře, aby hrála roli, kterou má. A když máte tolik starostí o peníze, tak si jděte zkontrolovat a řekněte nám, co ta e, e, jaderná ponorka e, britská u amerických břehů, takže vidíme, že peníze, Velká Británie dává peníze na ponorky, které potom střílí, kam by neměly. Kolegové, budeme mít příležitost o bezpečnostních aspektech americké politiky politiky po eh, té, co eh, zazní eh, zpráva o stavu Unie ze strany prezidenta Trumpa, takže na to si pak vyslechneme experty. A pan Aselkano právě dorazil. Blahopřeji vám, pane, pane, pane kolego, k, ke zvolení. Pardon, pan David Kanke Banman. Omlouvám se velmi stručně, děkuji. Pane Broku, proč Německo ani nenaplní těch 2%, 2% a vydává 1,6%? Jakákoliv armáda, ať evropská nebo NATO, prostě potřebuje, aby se do ní investovalo. Kolegové, říká paní předsedkyně, já bych doporučovala, abychom už tuto diskuzi uzavřeli. Pojďme se soustředit na obsah zprávy a tak eh, já myslím, že už musíme opravdu tady tu obecnou rozpravu uzavřít a dávám slovo oběma zpravodajům, nejprve Michaelu Gallerovi a potom Esteban González Pons dostane slovo. Děkuji. Stručně pár poznámek loňském a letošním roce, hlavně letos, eh, navýšilo Německo rozpočet na obranu poměrně značně. A vláda Toriu Davida Camerona v minulé kampani naopak snižovala rozpočet na obranu v rámci předvolební kampaně. Cameron říkal, že když vyhraje, tak bude snižovat rozpočet. No, tak si to zkontrolujte. A to, co já jsem říkal, že musíme hledat synergie, aby se peníze vydávaly vhodně. A, takže, a poslední poznámka, země EU mají 38 různých typů dopravních eh, daní. A to je prostě strašné, protože to všechno stojí peníze daňových poplatníků. Dobrá. A nyní Michael Gáler a poté Esteban González Pons. Děkuji. Já myslím, že tady zazněla celá řada argumentů a protiargumentů, takže já bych zopakoval pro všechny, kteří se se zprávou neseznámili podrobně, tak ve zprávě není zmínka o žádné evropské armádě je tam jasně řečeno, že tam jsou pozměňovací návrhy, které to uvádějí a otázka zní, či je tam někde v nějakém závěrečném odstavci máme e, uvést, že probíhají adresy, které jdou nad rámec existujících smluv. Není to ve smlouvách, není to je v souladu se smlouvami, ale jestli máme ignorovat nějaké probíhající diskuze, to je otázka. A myslím si, jak už tady zaznělo, polský kolega Vojzdovský říkal, a já ho chci ujistit, že tady neexistuje eh, konkurence s NATO, je to e, otázka podpory a doplňování se s NATO. Je to otázka lepší koordinace, e, lepšího vynakládání prostředků. A v GUE skupině třeba, když z vašeho pohledu máte otázky nebo kritiky na adresu těch 2%, protože říkáte, že se to musí někde vzít, ano, ale Eh, když budete proti zvyšování rozpočtu, tak je potřeba prokázat, jak to vynaložit lépe. A pak eh, jde o... Eh, to, to potom se dá řešit třeba společným plánováním, společnými nákupy a pak se tedy dá efektivněji pořídit za stejné peníze víc věcí takže pak nejde o zvyšování výdajů, ale zlepšování eh, jaksi užitku z těch výdajů. Mně připadá zajímavé to, že teď, když hovoříme o budoucnosti, tak tady slyším hlasy z Británie, které říkají, prosím vás, ale uvědomte si, že cokoliv rozhodnete poté, co my až budeme pryč, tak to zaříďte tak, abychom, když budeme chtít, abychom se mohli do těch vašich aktivit taky zapojit. A e, hlavně do, chtějí, abychom dohledli na to, že neznemožníme účast Velké Británie po jejich odchodu. No to rozhodně my nemáme v úmyslu. Naopak. A Eh, slyšel jsem Brity také říkat, že by možná eh, místo zdravého člena bude lepší eh, mít jaksi vstříčného partnera zvnějšku, což je jistě pravda a ehm, třeba potom budou akceptovat více našich návrhů, když budou mimo. A děkuji vám všem za vaše příspěvky. Mm, my se pokusíme v, v rámci kompromisních návrhů zahrnout maximum z nich, tak aby zpráva byla přijatelná pro co největší počet z vás. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Esteban González Pons. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří tady vystoupili v této rozpravě. Rozprava byla velmi zajímavá. Velmi často Evropský parlament hovoří o tématech, která se eh, někdy neobjevují v novinách a o kterých se nediskutuje ani na ulicích. My teď hovoříme přitom o velmi aktuálním tématu, o kterém občané hovoří. A já si myslím, že to je vlastně poprvé, kdy tento parlament uvažuje o eventuální existenci Evropské armády, tak hovoří o aktuálním tématu. K této rozpravě došlo už několikrát, ale vždycky byla teoretická. Zatímco teď je to diskuse konkrétní, protože se změnily okolnosti. My jsme nemohli nikdy uvažovat o tom, že by Spojené království opustilo Evropskou unii, to jsme si neuměli představit. Teď tomu tak bude, nevíme, jaké to bude mít důsledky, Nikdy bychom si nepředstavovali třeba, že by se Spojené státy stáhly z NATO nebo chtěli snížit své zapojení do NATO a oni to učiní my jsme nemohli předjímat nebo představovat si, že Spojené státy se spojí s Ruskem. A teď existuje vážná možnost, že třeba Spojené státy se stanou jedním z hlavních spojenců Ruska. Bez Velké Británie v EU, se Spojenými státy, které budou daleko méně přispívat do NATO a současně půjdou ruku v ruce s Putinem, tak to změní velice značně situaci v obraně v Evropské unii a stává se z toho aktuální téma. A Evropská, Evropský parlament k tomu nemůže přistupovat jako k teoretickému problému, protože bohužel už je z toho problém praktický. A zpráva neřeší na to, nechává na to stranu. Otázka není, jestli jsme pro nebo proti NATO stále ano, my jsme pro NATO, ale otázky, které tu stojí, jsou, jak e, se zapojovat, jak se účastnit na to, a netýká se to NATO, číká se to našeho zapojení v NATO. A to jsou ty otázky, které my si musíme klást jak e, postupovat efektivně, e, když budeme součástí na to, jestli máme být součástí jako jednotní nebo jako 27. Terorismus je v podstatě lze považovat za menší útok než vojenské napadení, ale přitom terorismus nám letos ukázal, že jsme rozdělení, špatně informovaní, že jsme špatně koordinovaní, že se neumíme eh, společně organizovat, že nedokážeme reagovat na teroristický útok. No tak to budeme ještě o to méně schopni reagovat na případný útok, útok vojenský, velký. Takže a a tady vyvstává otázka rozpočtu. V obraně můžeme mít dva postoje. Buď vydávat peníze anebo nevydávat peníze. A nemůže být nic mezi tím, to znamená vydávat peníze na obranu zbytečně. A přitom to je to, co děláme. Eh, tady máme 27 obraných rozpočtů a to je nepřijatelné, protože 27 obraných rozpočtů, to znamená 27 krát výdaje na údržbu, na další eh, režijní náklady a tak dále, zatímco kdybychom to úsilí spojili, tak bychom uspořili peníze a měli bychom více peněz potom na to, abychom mohli řešit další potřeby Unie. Takže bez společného úsilí vlastně eh, vydáme, nebo s tím společným úsilím vydáme méně, když budeme eh, platit 27krát místo, abychom platili jednou, no tak budeme platit víc. A to je reálná diskuze a já vám opravdu moc děkuji za vaši účast. Michael Galler a já uděláme maximum eh, pro to, abyste s tím textem se mohli maximálně stotožnit. Děkuji. Takže návrh zprávy projednáme na příští schůzi. E, zpráva by měla být přijata 9. února v AFET a během březnové plenárky e, pak e, ve Štrasburku. Prosím členy z výboru SEDE, aby tady zůstali na další zajímavý bod.